ve 12.30. A před námi je poslední část eh, našeho dnešního zasedání. Jedná se o jednominutové příspěvky. Začneme panem Caky na jednu minutu. Elnök asszony, napjaink egyik kulcsszava a szolidaritás. Európai szinten ezt egy elhibázott... Pani předsedkyně, já začnu aktuálním slovem solidarita. Mnozí z nás hovořili dnes o tom, že dnes eh, ta, eh, dříve existovala takzvaná vítací kultura a že nyní musíme tuto kulturu korigovat. Někteří se dostali do složité situace. Na Slovensku nyní eh, stávkují eh, zdravotní sestry a učitele, a kteří žijí ve špatných životních podmínkách. My bychom si především v Evropě měli vyslechnout hlasy přicházející ze střední a východní Evropy a nyní stávkující na Slovensku upozorňují na to, že mno z lékaře a zdravotní sestry přebírá Západ v rámci odlivu mozku. To se, je problém, který se nám může vymstít. Paní Nigresko. Děkuji, paní předsedkyně. politika není žádné privilegium, politiku děláme pro lidi. U nás v Rumunsku hovoříme o volebních nástrojích, ale my bychom měli hovořit o potírání chudoby a o vytváření sociální politiky pro marginalizované skupiny. Na dnešním plenárním zasedání hovoříme před prázdnou zasedací síní a doufáme, že nás někdo bude poslouchat. My musíme především změnit mentalitu, my musíme změnit mechanismy a cíly. Lidé ztratili trpělivost. My musíme konečně plnit a dělat konkrétní záležitosti. To první je Evropský strategický plán, který musí být konkrétní, který musí také zahrnovat malé a střední podniky, tak abychom dospěli k určité nápravě a ekonomickému oživení v Evropě. A nyní pan Jurek. V té chvíli Komise Evropská běže pod... Dámy a pánové, Evropská komise nyní bedlivě pozoruje Polsko, zemi, z které pocházím, a prý byl porušen eh, článek číslo 2 smlouvy. Čemu toto prospívá? byly zde ty údajné útoky. A jenom si vzpomeňme na silvestrovskou noc v Kolínem a jaká fakta vyplynula na povrch po této situaci. To, co je stanoveno v článku 2, není dodržováno všude. Co k tomu můžeme říci? policie tajila v Německu určité informace před občany, aby tím nebyla kompromitována oficiální migrační politika Německa. Ale jak to teď třeba souvisí s eh, tématem svobody projevu? Já si myslím, že i o tom bychom měli všichni přemýšlet. K čemu takovéto kampaně vůbec přispívají? Paní Bilbao Barandika, prosím. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, má dojít k uzavření několika eh, oceláren, které byly velice důležité, má velice kvalifikované pracovníky a byl to určitý symbol rozvoje hospodářství dané oblasti. Nyní dochází k ohrožení stability tisíců rodin a opravdu my zde hovoříme o tom, že by zde měla být sociální spravedlnost a sociální udržitelnost. máme zde evropské projekty a je třeba také řešit problematiku zahraničních produktů, které zaplavují naše trhy, například a právě v oblasti ocelářství. Musíme zde nalézt klíč k tomu, aby ten region mohl být znovu industrializován a v Baskicku potřebujeme rychlé a jasné odpovědi Evropy. Pan Benito Ziolaga. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bych si přál, aby mm, Evropská unie učinila kroky v souvislosti s uzav, s plánovaným uzavřením jaderné elektrárny ve Španělsku. Eh, vláda eh, Partido Popular hovoří, že tato elektrárna, která má být eh, uzavřena, má zastaralou technologii. V Belgii dvě elektrárny s touto technologií byly mm, na určité období odstaveny, pak opět obnovili provoz. A já přeji, aby se zde zasáhlo, aby nebyla další evropská Fukushima. Děkuji, pán Terry Kabaras. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já musím říct, že jsem byl stínovým zpravodajem zelených, museli jsme se zdržet, protože to e, usnesení se vlastně vůbec nezabývalo tím hlavním tématem posledních letech eh, vlastně pouze tři z těch 50 ECI uspěly a eh, to je důvod, eh, proč je tak důležité ty věci sledovat. Kromě toho jsou tady velice špatné zprávy v tom smyslu, že ECI e jsou ohroženy. Já skutečně protestuji, protože to je přístup, který musí být rektifikován. Tímto stanoviskem vlastně vlastně Evropská komise posiluje euroskeptiky a e, e, činí e, špatně, protože ohrožuje celý evropský projekt. Děkuji. na Sicílii, podobně jako v dalších oblastech středozemí, je zemědělství na velmi vysoké úrovni. Myslete na naše rajská jablíčka, myslete na naše krásné pomeranče, myslete na ten úžasný panenský olivový olej. A co dělá Unie? Vůbec nechrání tato výborné výrobky. Naopak, ruší a ničí co může. My jsme například na dohodu e, s Marokem. Teď jsou povoleny dovozy olivového oleje třeba z Maroka, z Tuniska a odinut. A poslanci těchto zemích jsou samozřejmě hlavně v těch velkých stranách. A pokud nejste e, schopni obhájit naše vlastní produkty, e, odblokovat tuto situaci, tak to vlastně znamená, že sem chodíte jenom e, dělat takový cirkus. Pan Rebega. Děkuji, paní předsedkyně my musíme společně bojovat proti teroristickému ohrožení a chránit naše vnější hranice. E, a Rakousko v této oblasti má velké potíže a Řecko ku hrozí výstup ze šengenského oblasti. A v budoucnosti se to týká i jiných zemí. K Rumunsko splnilo všechny přístupové po, eh, požadavky a musíme akceptovat eh, kvóty stejně tak jako Bulharsko. Co my se již celá léta snažíme vstoupit do Schengenu a nyní, když se Schengen rozpadá, tak nadále nejsme připuštěni do Schengenu a to z prapodivných důvodů. Může mi někdo říci, eh, přivítáte Rumunsko v šengenském prostoru? pan Koven Meke. Děkuji, paní předsedkyně. My chceme hovořit o situaci v Evropské unii. Ale dámy a pánové, před několika minutami jsme zde slyšeli, že Evropská unie má ukázat Číňanům, jak rychle by se měli rozvíjet. Nikdo se tomu nesmál. Číňané rozumí různým cizím jazykům a Číňané bývají často inteligentnější než my. A když slyší něco takového, pokud sledují naše parlamentní debaty, pak se musí smát, ale opravdu nahlas. Já žádám všechny, abychom eh, udržovali v naší diskusi určitou úroveň. A mimo jiné jsem toho názoru, že by se EU měla rozpadnout. Pan Garcias queridos colegas. Paní Garcias, děkuji kolegyně, kolegové. Mm. A jste došlo k bezprecedentnímu rozhodnutí. To se týká toho, že mnoho eh, pracovních příležitostí bylo ztraceno v, v továrně na tabák Altadis v La Rioche ve Španělsku a také zaměstnanci jednomyslně odmítli uzavření továrny a také e, vláda chce zastavit uzavření této továrny, protože tato továrna již funguje více než 100 let. Děkuji vám. Žádný. Pan Zonin. Děkuji, paní předsedkyně. Zdá se, že několik stovek teroristů eh, paralizovalo EU tím, že vytvořilo strach mezi členskými státy. Tento strach také vede k další nejednotě mezi členskými státy. A vzdá se, že budeme bojovat eh, proti terorismu efektivně, ale zdá se, že pouze v našem boji koncentrujeme moc v rukách některých vlád. Maďarská vláda také zavedla nový návrh, který umožňuje panu eh, Orbanovi vládnout bez jakýchkoliv omezení po dobu 60 dní. Pan Maria. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Předseda eh, řekl že naši zemědělci jsou slavní. Oni se snaží bojovat, bojovat eh, proti eh, všem těm opatřením trojky Teď eh, se neustále zvyšují poplatky, zvyšuje se zatížení. Zemědělci musí platit to, co jiní eh, rozfofrovali. A přitom se ale zemědělci eh, teď mobilizují a celá společnost jim je po boku. Seniori, pracující, všichni jsou společně připraveni zabránit trojce, aby se eh, vyjadřovala nadále eh, tak zásadním způsobem eh, k budoucnosti naší země. Chceme trojku ven, chceme Řecko pro sebe. Před sto lety Eh, bychom, eh, či lépe řečeno, eh, jsme si měli připomenout před stolety starou událost v Irsku. Chtěli bychom svou historii udržet. Někteří ovšem chtějí historii vyrvat z kořenů. Chtějí zrušit to místo, kde v roce 1916 byli povstalci několik momentů od smrti. Je to e, novodobá irská historie, o kterou tady jde. E, je to přitom místo, které bylo prohlášeno za nejméně porušeným bojištěm Evropy. E, to je historické sídlo uprostřed města, které má teď dát prostor pro to, aby tam vznikl nějaký další obchodní dům. A já chci říct, že to je něco, co nebudeme tolerovat podporovat. Toto je eh, kulturní dědictví, které chci hájit i před Radou Evropy. Eh, Padí Andinolfi. Děkuji. Evropská komise obvinila eh, vládu, že ohrožuje svobodu sdělovacích prostředků Eh, byli tady jmenováni noví eh, šéfové eh, z televize a rozhlasu. Proč nejsou obvinovány jiné vlády? Premiér má možnost takto skutečně jednat. Tady vzniká fašistický systém. Komise to nevidí je e, e, třeba e, se podívat skutečnosti tváří v tvář. Tady je Enzo Biaci, ten byl propuštěn, ale my už teď nechceme být dále ticho. My z hnutí pěti hvězd chceme, aby komise intervenovala v Itálii tak, jak tak činí v Polsku. Tohle už dále nelze tolerovat. Paparakis. Eh, je zde zákon v sociální oblasti, který má být podepsán mezi Syrizou EU a MMF a dalšími. Působí zde velkokapitál, strategické eh, linie EU, ruší sociální prvky důchodových systémů a systémů pojištění a znamená to obrovskou zátěž. Je pla- třeba platit velice vysoké příspěvky, přitom se snižují důchody a nyní vlastně dochází k zhoršování situace v oblasti důchodů a v souvislosti s dalšími směrnicemi to znamená celkové zhoršení situace. A také zemědělská politika. Máme zde středně velké zemědělce, kteří nás eh, v Řecku stávkují a na to budeme moci v Řecku zareagovat. Děkuji, není pan Deli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si eh, domnívám, že eh, síť TNT se Eh, poměrně dost zlepšila a zlepšila by se ještě víc, kdyby tady bylo dost finančních eh, prostředků. Eh, my teď vlastně tady zaznamenáváme prodloužení do středu Balkánu. Jedná se tedy o situaci, kdy té je v Evropě všude. Ale aby eh, mohl být tento systém plně využíván opravdu všude, aby se tady mohlo více využívat toho efektu koridoru, potřebujeme finanční prostředky, protože ve členských zemích je situace velice různorodá. E, a jsou tady také země, které se chtějí stát členy Unie a e, proto je zapotřebí vytvořit určitý nový právní rámec a určitý finanční rámec, aby se ten efekt koridoru více využil. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená kolegyně, vážení kolegové, EU neustále navrhuje různé plány, programy, iniciativy v nejrůznějších oblasti, tak abychom měli světlejší zítřky. Ale jak o tom můžeme hovořit, když naše budoucnost evropské děti stále žijí v chudobě a stávají se oběti sociálního vyloučení? E, například 30 25% eh, v mojí zemi hoří sociální vyloučení a chudoba, což je šesté nejvyšší číslo v Evropě. Řada dětí nenavštěvuje školu. Měli bychom se věnovat více nejenom oblasti politiky eh, škol a mateřských škol, ale také rodinné politice. To je důležité také v ekonomicky nej slabších eh, oblastí, kde dochází k významné depopulaci. Příspěvky na děti se sice zvýšily, ale situace se nezlepšuje. Děkuji, další kolegyně. Děkuji vám. Migrační toky nejsou e, rovnoměrně rozprostírány mezi členskými státy. Potřebujeme zde spravedlivé sdílení zátěže. Začněme tedy zde. Finsko výrazně trpělo kvůli sankcím uvaleným na Rusko. 400 milionů eur. O tolik peněz přišli vývozci e, finského zemědělství. Kdo jim to vynahradí? Já e, nepodporuji zrušení sankcí, protože to by do Kremlu vyslalo nesprávný signál, ale já jsem proto, abychom sdíleli zátěž eh, stejným způsobem, takže pokud chcete eh, správným způsobem rozdělat uprchlíky, stejný, něco podobného by se mělo aplikovat i na sankce vůči Rusku a ztráty z nich. Děkuji, paní Parker. Paní Parker, prosím. Děkuji. My všichni jsme slyšeli o šokující situaci v Kolíně nad Rýnem, kde byly ženy napadeny uprchlíky a migranty. Jak se to mohlo stát? Neboť EU také akceptovala umluvu z Ženevy z roku 1951. To uprchlík je člověk, který je pronásledován, je členem určité sociální sociální skupiny a tak dále. Ale Evropská unie tuto definici rozšířila a nyní se tato definice vztahuje na všechny, kteří utíkají z ozbrojených eh, oblastí. A to znamená, že toto vedlo k tomu, že v roce 2015 přišlo do Evropy více než milion lidí, především muži. A tito muži se zachá, zacházejí se ženami jako s lidmi druhého, druhé kategorie. A to nás ohrožuje všechny. Paní Malitič. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, některé orgány mají občas eh, dobré nápady a snaží se připravit dobré programy, aby zlepšili životy svých občanů. Otevřená doprava, digitalizace, to jsou jen tak některé z těchto eh, projektů. Velký problém ovšem představuje nedostatek finančních zdrojů a nedostatek informací o těchto programech. A já bych tady chtěla apelovat na Evropskou komisi, aby vytvořila nové způsoby komunikace, eh, prostřednictvím kterých by se o eh, evropských programech a o finančních zdrojích z Unie více vědělo. Aby se více vědělo o těch formách, které jsou tady k dispozici práci i na té místní a regionální úrovni, e, protože často e, se slýchává, že je tady nedostatek dobře strukturovaných projektů, ale právě proto je nutné lépe lidi informovat, aby potom na ty finance lépe dosáhli. Děkuji. Pan Lopez. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vystoupit před eh, Evropskou eh, komisí, abych odsoudil schválení eh, španělskou vládou stavby hydrologického projektu na řece Ebro, což je něco, co ohrožuje ekosystém a je to e, něco, co nevyplynulo z nějakého dialogu se správními orgány na místní či regionální úrovni. Nikdo se neptal občanů, zdali s tím souhlasí. E, vznikla tady e, občanská platforma pro ochranu tohoto území a je to prostě ze strany španělské vlády hrubé porušení veškerých principů a něco, co je v rozporu s dlouhodobými cíly. Děkuji. Další je pan Bogovič. Děkuji. Po 20 letech hospodaření v eh, slovenských lesích. Eh, slovenská vláda se rozhodla vytvořit eh, firmu, která by vlastně provozovala lesy ve Slovensku. Slovenská Eh, tato slovenská národní lesní eh, firma představuje systémické riziko, protože združuje zájmy nejrůznějších eh, soukromých subjektů a je také možné, že bude docházet k systémové korupci. Eh, jsou tady nejrůznější státní záruky, které zabraňují konkurenci. Eh, jedná se v podstatě o státní intervenci. A myslím, že toto by mělo vzbudit zájem komise. Domnívám se, že bychom tady měli využívat více systém koncesionářský, abychom lesy lépe spravovali. Děkuji. Nevidím tedy e, pana Gičirese, takže slovo máte vy, paní kolegyně. President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, Severní moře může být významným zdrojem energie. E, propojené elektrické sítě můžou lépe distribuovat větrnou energetiku a můžeme zde zajistit levnou a čistou energii a přitom nastolit celou řadu kvalifikovaných e, pracovních míst, včetně mého eh, volebního okresu. Eh, nizozemské předsednictví v radě je skvělá příležitost, jak toto proměnit v realitu. Eh, my jsme s pěti kolegy představili akční plán nizozemskému předsednictví pro tuto oblast Severního moře. A tento čtvrtek se eh, sejde skupina na vysoké úrovni a já je vyzývám k tomu, aby Severní moře učinili zdrojem čisté energetiky pro Evropu. Děkuji a pan Šogor má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hospodářská spolupráce umožňuje překonávat napětí a usměřovat státy. To je také jeden z důvodů, proč vlastně e, vznikla e, hospodářské společenství a to platí i pro Evropy, e, pro státy střední a východní Evropy. Ale přistoupení neznamenalo, že tady zmizely určité obavy a ostražitost. Hospodářské partnerství je nesmírně důležité, ale zároveň je zapotřebí začít s vážným dialogem ohledně některých ožehavých otázek a je třeba řešit určité problémy. Já teď myslím konkrétně na ochranu eh, etnických menšin. Co to znamená? Znamená to právo na jejich identitu, na jejich prosperitu, je třeba, aby měli rovná práva s ostatními a aby dlouhodobě mohli v klidu existovat. Eh, u nás eh, buď ve Slovensku či Rumunsku, e, existuje situace, kdy tyto státy neberou tyto menšiny jako součást společnosti, ale jako e, e, potenciální hrozbu. Pan Zdechovský. Děkuji, paní předsedající nechvalně známá norská sociální služba barnevernet stále uplatňuje svůj bezohledný přístup vůči rodinám pocházejícím mimo jiné i z několika členských zemí evropské unie včetně české republiky slovenska nebo rumunska. najevo vychází čím dál více případů odebraných dětí za zcela pochybných důvodů a řada lidí se ptá jak je toto možné v civilizovaném norsku v této demokratické zemi? jsem rád že toto bezpráví není lidem lhostejné a na řadě míst v zemích evropské unie i po celém světě se v minulých týdnech konaly demonstrace proti praktikám barnevernetu. občané evropské unie musí nyní říct jasné ne neoprávněnému vměšování do rodinných záležitostí tak jako by to měla říct i pane komisaři evropská komise. jinak paní předsedající jsem poslední dovolte mi abych poděkoval všem překladatelům a vám všem přítomným za to že jste to s námi dneska vydrželi. hezký večer.